Eh, Vážení kolegové, jistě víte, že pro překlad můžete používat sluchátka. Vážení kolegové, ráda bych přivítala naším jménem zástupce Združení Skliši Subua, kteří by s námi rádi sdíleli poznatky týkající se situace ve městě blízko Paříže eh, Regi výbor navštívil Francii a cílem té návštěvy bylo zjistit, jak se implementuje politika soudržnosti v některých francouzských městech a e, poznat některé konkrétní výsledky e, této iniciativy v politice soudržnosti takže vzhledem k tomu, že jsme v kliši a nebyli, rádi si od vás poslechneme, jak vy vnímáte situaci v té, těchto předměstských oblastech. Asi víte, že teď probíhá proces přípravy budoucí politiky soudržnosti a její agendy a rozvoj měst stojí velmi vysoko na agendě regionální politiky Evropské unie, takže vaši návštěvu zde vidíme jako příležitost za, zapojit do naší příští práce která se týká politiky soudržnosti, ty problémy, o kterých vy chcete třeba pohovořit. Nevím, zda si chce vzít slovo paní Karima Deli a potom si poslechneme vás. Paní předsedkyně, Tito mladí lidé, kteří zastupují Kliši Suboa, požadují určité věci. A tuto svoji žádost zaslali předsedovi Evropské komise panu Barosovi. Řekl, že je z časových důvodů nemůže přijmout, takže děkuji vám, paní předsedkyně, že jste si udělala čas a kladně reagovala na tento požadavek. Za to děkujeme, že tu dnes můžeme být a děkujeme za to, že se s námi chcete podělit o naše problémy. Máte slovo, paní Siset. Dobrý den a děkuji za to, že tu můžeme být. My jsme sestavili výzvu pro pana Barosa, která byla zveřejněna v listu Liberacion. a pro ty z vás, kteří ji nečetli, ji přečtu. Je to výzva adresovaná panu Barosovi. E, někteří mají krátkou paměť, ale jiní ne. Tady jde o vyčlenění a různé další jiné problémy. Máme také nouzovou sociální situaci i po pěti letech. Ani po pěti letech se neučinila opatření a situace se nezměnila. Přitom stát slíbil, že vypracuje takovou obdobu Marshallova plánu, aby se situace srovnala. Jde o to, abychom měli rovné postavení pro všechny. Teď pokud jde o sportovní svazy, občanská združení, v naší oblasti. Všichni vidí, že mají méně prostředků, než kolik nám bylo slíbeno. A kromě toho eh, zažíváme dnes a denně sociální mizérii a jde nám o práva těch, kteří o ně přicházejí. Budeme muset protestovat eh, pak potom město odmítne. Existuje ještě jedna cesta demokratičtější a správnější a to je vzájemné uznávání, vzájemný respekt všech členů francouzské společnosti. Nové životní formy jsou dnes a denně, ale stále ještě máme problémy se sociální výstavbou. po té tragédii, po těch tragických srážkách dlužíme našim dětem a budoucím generacím to, aby se s nimi nakládalo jako s občany našeho státu. Jde o to, abychom dokázali tuto situaci vyřešit. Vláda našeho státu se o nás nestará a proto se obracíme na Evropu, na parlament a na komisi, tak aby se ujali své odpovědnosti a aby prosadili práva eh, z ústavy. Lidé z Evropy očekávají Evropu odvážnou a proto jsme požádali pana Barosu o přijetí a teď eh, se obracíme také na výbor Regi s touto žádostí. Eh, městské nepokoje z roku 2005 ukázali, jaká je situace a nechceme, aby se to opakovalo. A proto chceme požádat o slyšení. Předám slovo kolegovi, který vám předloží několik otázek. Dobrý den, paní předsedkyně. Vítám vás. Zdravím vás jako, před, jako předsedkyně výboru a evropskou poslankyni. Od roku 2005 se nezměnilo nic, stále vznikají nová geta a daleko horší je to, že chudoba se šíří stále více a to z hlediska sociálního i teritoriálního. Sociální práva v těchto městských čtvrtích jsou v eh, prekérní situaci. Naděje, které byly, se nesplnily a občané v těchto čtvrtích stále ještě trpí sociální krizí, jsou vyčleněni, týká se to i hygienických podmínek. Proto se obracíme na vás. Evropský fond nemůže také dostatečně konat Potřebujeme pro mladé lidi z těchto čtvrtí vzdělání. E, ta situace se zhoršila ještě ekonomickou krizí, finanční krizí a potřebujeme pro ty velké městské části takový maršalův plán, aby lidé, kteří tam žijí, se dostali z té situace, ve které jsou a to vyžaduje evropské měřítko. Evropské instituce by se tady mohly zasadit o to, aby zapojili občany a dosáhlo se cílů, které potřebujeme v těchto čtvrtích, tak aby ti lidé, kteří tam žijí, skutečně se dostali do jiné situace a měli perspektivu. Myslím si, že jsou možnosti a řešení pro budoucnost. Je to třeba výstavba sociálních bytů, a možnost poskytnout je těm, kteří žijí v špatných podmínkách. Kromě toho je to také otázka příměstské dopravy a kulturních a vzdělávacích a sociálních zařízení. Máme obavy, pokud je o politiku, protože Francie má skutečně problémy s tím, aby zvládla svoji kosmopolitní roli. Uh, Evropské instituce eh, by mohly zajistit, aby tato spolupráce fungovalo a, fungovala a pomohlo to i nám ve Francii. Máme tu skutečné problémy. Je to otázka výměny názorů a doufáme, že bude konstruktivní. Je jasné, že bychom měli naplánovat další setkání, možná také s předsedou komise, panem Barozem, protože těch potíží je velmi mnoho a mnoho měst v Evropě je v obdobné situaci. Myslíme si, že Evropa tady musí mít ústřední roli v nadnárodním měřítku, pokud nemohou konat státy sami. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že další má slovo sami Abbas. Dobrý den, ano. Vážení poslanci parlamentu, sportu. Už 13 let pracuji jako učitel a pracuji s těmi nejmenšími, s dětmi ve věku od 6 do 10 let, tedy na prvním stupni a teď eh, krátkou dobu také s mladými lidmi ve věku 16 až 20 let. Jsem si vědom těchto věcí. Kvalita školního vzdělání ve Francii klesá a předpoklady pro dobré hospodářské a sociální možnosti rozvíje ve Francii pomalu mizí. Velká část těchto žáků, těchto mladých, končí školu ve věku 16 let, aniž by dokončili své vzdělání a tím se nemohou uplatnit na trhu práce, tím, že nemají dokončený ten základní stupeň vzdělání, nemohou pokračovat ve studiu dál. Tím se dostáváme k několika bodům. Za prvé, nemají základní znalosti, to znamená neumí počítat, psát a číst. Škola se soustředí spíše na kulturu a podobné věci, a na to se všichni soustředí už v raném věku a to vede k tomu, že někteří žáci ve věku 16 až 20 let neumí číst a nerozumí pokynům. A proto mnoho z těchto mladých lidí v těchto městských částech stroskotává. Eh, 150 tisíc žáků ročně končí školu předčasně. Ta situace je obtížná nenajdou uplatnění na trhu práce, jsou nezaměstnaní, aniž by vůbec kdy pracovali, a nebo mají velmi obtížné pracovní podmínky. A e, tento součet všech nevýhod vede k tomu, že se sociálně, geograficky a také ekonomicky dostávají do vyčlenění, což je velmi obtížné je důležité, aby se školský systém věnoval opět tomu, čemu má. Je to otázka základního vzdělání ve školách, vzdělávací nabídku je třeba modifikovat podle požadavků trhu práce, to se zatím neděje a to, co je potřebné pro e, další uplatnění, je třeba zintenzivnit například znalosti a dovednosti pro řemesla. Ti, kteří opouští školu ve věku 16 let, nemohou pokračovat ve studiu, protože nemají eh, konečné vysvědčení, nenajdou místo v dalších školských zařízeních a proto potřebujeme systém, který jim zachová energii, kterou mají a otevře jim perspektivu do budoucnosti nejsou jenom v prekérní situaci, ale jsou zcela vyčleněni a jednoduše začínají mezet různé profese, různá řemesla. Přitom jde o to vědět, ve kterých oblastech je možné rozvíjet takzvaná zelená řemesla a tomu je třeba přizpůsobit také nabídku vzdělávací je to otázka takovéto nabídky, která zatím ve Francii, ve městech ani na venkově není v dostatečné míře k dispozici. Celá řada lidí v průběhu svého profesního života musí měnit práci ve věku 40-50 let a ve vzdělávání dospělých Opakovaně zjišťujeme, že tito lidé neví nic o nových technologiích, neumí poslat e-maily, neumí pracovat s počítačem a jakmile jsou bez zaměstnání, není možné je dále vzdělávat, aby mohli vykonávat profese, po kterých je poptávka. To znamená, že by už během svého profesního života měli mít možnost vzdělávat se, doškolovat se a takováto opatření by měla být k dispozici pro všechny věkové skupiny, protože každá generace je ohrožená, žije a přežívá díky dalšímu vzdělávání a doškolování. A to jsou věci, které by šlo snadno uvést v život. Jenom potřebujeme globální politiku, celkový pohled a francouzský systém se prostě jednoduše eh, v tomto nedokáže orientovat. Děkuji. Přeje si někdo něco dodat? Ano, já bych eh, rád připomněl Eh, něco k, mm, k tomu, co zaznělo již dříve. Výstavba eh, bytu. Apeluji na vás, neudělejte tu chybu jako Francie v 60. letech, eh, která stavi, vystavila ve obrovská sídliště. Eh, když eh, eh, člověk potřebuje určité podmínky ke svému životu a když nějaké město se rozšiřuje, tak by mělo vycházet z lidských potřeb. Přitom tomu se dříve v minulosti nedělalo. Člověk, tedy lidská bytost, by měla být v centru zřizování hledání, nebo mělo by to, by to být nejdůležitější hledisko, když člověk žije v nějakém sídlišti, není jenom obyvatel a nájemník, ale chce tam trávit také svůj volný čas, chce mít možnost eh, pro nějaké volnočasové aktivity, musí tam být dopravní infrastruktura, musí eh, tam být splněna celá řada parametrů eh, lidé, kteří žijí v těchto čtvrtích, musí samozřejmě také chodit do práce nebo jezdit do práce, čili to je eh, dopravní infrastruktura, když někdo žije v eh, městské čtvrti, ale instituce, kam eh, se musí dostat, nejsou poblíž, jako je například sociální úřad, pracovní úřad, tak je to složité. Potom je to bezpečnostní problém. My jsme celá léta museli čekat, nežli Kliši dostalo svůj vlastní policejní komisariát, tedy mm, policejní složku, která je k dispozici občanům a nejenom ministrům a statistikám. Čili to všechno jsou otázky související s výstavbou městských, eh, městských čtvrtí, z městských obytných sídlišť. To musí být v centru mm, těchto diskusí, protože jinak jsou veškeré pokusy odsouzeny ke stroskotání a eh, v 60. letech ve Francii bylo zapotřebí honem ubytovat všechny imigranty, kteří do Francie přišli, ale bylo zapomenuto na to, že tito lidé eh, potřebují také někde trávit svůj volný čas a že že se musí nějakým způsobem sociálně rozvíjet. A proto v nynější době ve Francii existují eh, geta, jejichž existence je eh, naprosto ne- mm, neopodstatněná. Dobrý den, já se pokusím být stručný. Já jsem eh, z regionální rady Air de France eh, a my jsme zažili určité období, kdy eh, mnoha, mnoho lidí odmítalo chodit k volbám v těchto čtvrtích. Až 80% obyvatelstva těchto sídlišť nechodila volit. Eh, a já si myslím, že to ukazuje tu nedůvěru občanů vůči politice, vůči Evropě. A samozřejmě do určitých regionů jsou investovány peníze, ale mladí lidé eh, vůbec nevidí, nevědí, co jim Evropa může dát. A Klišisubwa eh, je dnes symbolickým městem, je to vlastně taková pokusná laboratoř a je to nejchudší obec ve Francii dneška a aby tam člověk mohl pracovat, studovat nebo eh, v, konzumovat kulturu v, v Paříži, tak musí ujet dvě hodiny, eh, musí strávit dvě hodiny na, na cestě a taková je dnes realita. A eh, náš region patří k nejbohatším ve Francii, ale jsou tam opravdu i městské čtvrtě a města, která eh, jsou velmi chudá. My eh, potřebujeme pomoc nejen ze strany státu, ale také ze strany Evropy. A já vím, že Evropská unie například financovala eh, služby mládeži, eh, to jsou struktury, mm, do kterých byly investovány peníze, jsou to kor, ehm, sportovní svazy, kulturní asociace, které eh, mají možnost eh, dostat se k evropským penězům. Někdy to trvá déle nežli jeden rok, než je možné o ty peníze vůbec požádat. Čili my jsme velmi vděční za to, že jste nás dnes přijali a víme, že eh, vy vlastně mm, pracujete pro Evropu a regionální mm, rada eh, naše se eh, pokouší znížit ty rozdíly. Eh, ve východní Evropě možná, že jste byli úspěšnější, ale ve Francii neustále máme regiony a města, eh, která potřebují pomoc Evropy a proto eh, jsme zorganizovali diskusní fórum eh, pro okrajová místa nebo eh, místa v Evropě ohrožená vyloučením. Eh, já vám děkuji za to, že jste nás přijali a že se tedy zabýváte naší problematikou i v rámci rozdělování rozpočtových prostředků na následující léta to, co platí pro Kliši Subua, platí pro mnoha jiná města v Evropě také. Děkuji vám. Äh, äh. Děkuji. Já se omlouvám jménem svých kolegů a kolegyň, že je nás tady už takhle málo. Eh, ono, mm, celá ta návštěva začala poněkud se spožděním, ale já jsem vám vděčná za to, že eh, jsme od vás dostali tyto informace současně, ale musím říci, že to nejsou informace, které by pro nás byly úplnou novinkou a které eh, se týkají jenom Paříže nebo okolí Paříže. Problémy, která e, jsou na předmě- existují na předměstích velkých měst, tyhle problémy existují v mnoha zemích e, Evropské unie a problematika integrace e, znevýhodněných skupin obyvatelstva je samozřejmě problematikou známou. Proto my jsme se pokusili vytvořit určitý nástroj eh, v podobě politiky soudržnosti a pomocí politiky soudržnosti právě za tím účelem, abychom čelili těmto problémům. Eh, integrace mladých lidí na trhu práce, zlepšení možností vzdělávání, možnost eh, práce, eh, možnost financovat různé struktury pomocí evropských fondů. Proto eh, jsme eh, navštívili také Paříž a předměstí Paříže s delegací toho, z tohoto výboru a zjistili jsme i pozitivní věci. I Francie musí mít možnosti, jak tyto nástroje využívat. A proto bych vás ráda požádala, abyste nepolevili ve svém úsilí. Já si myslím, že se to vyplatí. Vyplatí se to kvůli lidem, eh, kteří jsou takto znevýhodněni a vyplatí se to je také kvůli evropské integraci, ve které chceme pokročit. A já si myslím, že je eh, velmi důležité, aby evropská integrace eh, postupovala vždycky eh, v zájmu lidí, eh, zájmu všech lidí a nejenom některých. A proto si myslím, že je důležité jasně říci, že i my nyní v této diskusi se zaměřujeme právě na trvale udržitelný eh, vývoj měst a že se opravdu v tomto tématu velmi angažujeme. Hmm E, parlament je e, v této kapitole vybaven odpovídajícím rozpočtem. Já chápu, když říkáte, že e, je někdy těžké se k tomu financování dostat. To my si uvědomujeme, snažíme se tyto postupy zjednodušit a pracujeme na tom. Ale myslím si, že opravdu je důležité zůstat v kontaktu a dostávat aktuální informace. Eh, jenom vás prosím, abyste nepostupovali násilně, protože to je násilí je vždycky nejhorší prostředek, který člověk může zvolit. Já bych eh, Ehm, já doufám, že už nebudeme muset vidět v televizi takové filmy, jaké jsme viděli z Paříže a z jiných míst ve Francii eh, před nějakou dobou. Já bych mnohem raději viděla filmy o úspěšných projektech realizovaných pomocí evropských strukturálních fondů. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych také řekla pár slov protože vy teď navštěvujete výbor v Evropském parlamentu, který se zabývá městským rozvojem a regionální politikou, jak Konstance Krill správně zdůrazňuje. Jsou to věci, které v zásadě známe, ale velmi nás znepokojují a proto jsme rádi, že jste přišli a rádi slyšíme tyto informace z první ruky od vás. Nyní právě se diskutuje o budoucí politice soudržnosti a budoucí městské agendě politiky soudržnosti a my tedy chápeme všechny tyto problémy, eh, které se týkají fyzické a sociální deprivace lidí a víme, že vyžadují řešení. Jsou to věci, které je třeba brát vážně i v budoucí politice, v budoucí eh, právě městské dimenzi politiky soudržnosti. Zítra budeme mít slyšení s odborníky a taky se zástupci Evropské komise k situaci v, v evropských městech Budeme hovořit o výzvách, které před, které před nimi stojí. Proto jsme rádi, že jsme slyšeli vaši informaci. Ro, ro, prosinci eh, budeme eh, hovořit s komisařem, eh, který se pro regionální politiku a my, pokud jde o Francii, tak teď můžeme e, přímo říci, ale my tyhle ty informace máme přímo od lidí, kteří trpí těmi problémy, který, které jsou v této oblasti. E, takže e, vás můžeme ujistit, že zajistíme, že se, komis, eh, že se Evropská komise v budoucnosti bude věnovat metropolitním oblastem a městským oblastem a bude se zaměřovat i na eh, eh, to, jakým způsobem je možno vyřešit problémy, o kterých jste hovořili. Myslím si, že to je mezi úkoly Evropské komise na prvních místech, to tež můžeme říci o Evropském parlamentu, takže tato výměna pro nás je důležitá a je to pro nás další argument pro to, abychom tlačili na politiku soudržnosti, která bude reagovat na všechny tyto problémy, které existují jak v městských oblastech, tak jinde budu hovořit s předsedou i de France eh, a podporuji to, co říká Konstanc, že to je problém, který je třeba řešit lokálně a chtěla bych vás povzbudit, abyste jako asociace byli lokálně velmi aktivní a konstruktivní, protože eh, tak můžete udělat hodně protože vy sami eh, můžete projevit, řekněme, nadšení pro to, aby se věci staly, abyste něco udělali, protože eh, mě, eh, právě městská komunita to může udělat a říci, co chce a vynasnažit se pokud eh, bychom stáli k sobě zády, bylo by to mnohem obtížnější. Takže budeme eh, v kontaktu. Vy můžete eh, jednat na místní úrovni, my také budeme dělat svou práci a budeme hledat nástroje regionální politiky, které by vám umožnily změnit realitu, ve které žijete ale myslím se, že je velké úsilí po celé Evropě a potřebujeme toto úsilí po celé Evropě, které musí prokázat eh, lidé na regionální nebo místní úrovni, eh, různé regionální a místní samozprávy, protože opravdu je důležité, abychom spolupracovali. Eh, zůstaňte s námi v srdcích a v myšlenkách, jak jste říkali, a my vás můžeme ujistit, že e, to, co jste nám říkali, předáme dalším institucím proto, aby se to dostalo do e, politik společenství do budoucna, protože tyto problémy jsou opravdu prioritní. Víte určitě, že se už hodně toho udělalo, nevím do jaké míry vy sami z toho jste měli nějaký prospěch, ale fakt je, že Evropská komise spolu s parlamentem se snažili zlepšit situaci, pokud jde o e, bydlení, dále jsme se snažili zlepšit politiku, pokud jde o využití prostředků. Uvidíme také, jak bude vypadat rozpočet, protože počítáme s evropským rozpočtem, ale je to jenom 1% toho, co produkujeme v Evropě. Je to 1% HDP, čili ten rozpočet je malý. Takže nestačí dávat jenom požadavky, ale je třeba eh, konkrétní angažovanost, která je vždycky užitečná. Takže pokud paní Deli nechce něco dodat, myslím, že můžeme skončit vous remercier. Já bych vám ráda poděkovala eh, za to, že eh, jste nám Eh, zprostředkovali mm, informace o naléhavých problémech. Zmínili jste celou řadu témat, upozorňovali jste na to, jak je důležité eh, to, aby evropské peníze, které jsou eh, pro vaše oblasti určeny, aby byly také využity je naší povinností jakožto poslanců Evropského parlamentu, abychom eh, na svůj mm, pořad jednání zařazovali tématiku městských a předměstských eh, oblastí a k tomu potřebujeme eh, partnery pro spolupráci. My jsme tady něco zahájili a budeme v tom pokračovat, budeme mm, spolupracovat i nadále, aby politika soudržnosti byla ku prospěchu nás všech a abychom v boji pro proti eh, nerovnosti sociální, proti chudobě, eh, byli úspěšnější, můžete s námi počítat, my eh, vás opravdu budeme aktivně podporovat. Děkuji paní Deli a chtěla bych vás taky vyzvat, abyste nám ty, vě, ty dokumenty, které máte písemně, nám dali k dispozici, protože budou užitečné a ještě vám dávám slovo. Euh, no, dobrý den, eh, děkuji, jsem Farid Berais. Eh, jsem trenér a eh, předseda asociace kickboxingu, to znamená, že se věnuji sportu. A hovoříme o, nebo pohybuji se v prostoru asociací. Velmi jsme si zapamatovali to, co jste nám říkali. A naše město sleduje, co se děje v Evropské unii, ale fakt je, že máme své otázky, máme pochybnosti, pokud jde o to, jak máme interpretovat věci ze svého hlediska. Máme asociaci, která vznik, se řídí zákonem o asociacích 1901 a e, asociace v Evropě nejsou všechny stejné, různým způsobem fungují. A ještě jsme nehovořili taky o dobrovolnících. Já jsem trenér jako mnozí jiní dobrovolný a tuto práci dělám už po léta. A naš v departamentu se v regionu se snažíme získat pomoc, abychom mohli fungovat a snažíme se být trochu zprostředkovateli mezi těmi, kteří se pohybují ve e, světě školních dětí a mezi těmi, kteří se pohybují ve světě profesionálů a jednáme také, aby věci byly eh, pod kontrolou. My chceme mít pod kontrolou eh, situ, reálnou situaci eh, tím, že přizveme lidi k tomu kickboxu. A je pro nás každopádně čím dál tím obtížnější dělat to, co děláme. Eh, snažíme se být trpělivý. Člověk musí být trpělivý, bez trpělivosti se nic nevyřeší. Ale eh, mládež je taková trochu bláznivá a to se týká mládeže v celé Evropě. A my jsme jakými si eh, učiteli těch mladých lidí, nebo tutory těch mladých lidí, kteří mají zajištěné mimoškolní, eh, mimoškol, mají zajištěnou mimoškolní činnost a mohou vybít energii, které mají spoustu. Pravda je, že teď máme určité společné projekty. Navázali jsme mezinárodní projekty z Belgii, eh, v Anglii, v Německu a snažíme se zjistit, jak fungují, jak to funguje v jinde. Snažíme se, aby sport byl homogenější protože nakonec sport funguje stejně všude. Ale je překvapivé, že to pojetí dobrovolné činnosti není všude. Je to eh, pojem nebo koncepce, která je velmi lokální. A kdybychom, kdyby byla reakce na evropské úrovni a kdybychom si do kliši Subua mohli odvést informace pro všechny své žáky, abych jim mohl říci, poslyšte, Evropa vám pomůže, Evropa eh, nás podpoří a bude to prospěšné pro vás všechny, tak by to byl velký krok ku předu. Já si myslím, že by to byla win-win situace pro všechny. A myslím, že je důležité, že vám mohu říci, že společně můžeme ušetřit spoustu nákladů, protože my eh, přijíždíme z míst, kde, která jsou velmi horká. Děkuji vám za to, že jste nás vyslechli. Eh, děkuji vám a na závěr, protože už musíme končit, bych vám ráda řekla jednu věc. Samozřejmě na evropské úrovni se už udělalo hodně věcí, ale mnoho věcí se musí udělat lokálně. Právě to, co jste říkal, že Evropa udělá v následujících letech nebo může udělat pro mladé lidi, to právě je spojeno s tím faktem, že agenda strategie, kterou komise předložila a kterou teď, o které teď jedná parlament, je jednou z takových těch vlajkových lodí z hlavních iniciativ takže z Evropské unie, tedy z evropské úrovně, přichází více podpory pro mladé generace. Také rozpočet pro příští rok ještě není hotový, ale máme v něm zahrnuté programy pro mladé lidi a ty programy jsou na agendě na, jedním, na jednom z prvních míst. A na základě toho, co teď jsem teď řekla, bych vás chtěla povzbudit, eh, abychom dostali od vás informace přes vaše poslance, a protože přes ně se můžete ptát a tak dále. A eh, je, existuje spousta programů pro mladé lidi i pro sport, eh, ze kterých můžete mít nějaký prospěch, jenom možná nevíte jak. Takže si myslím, že paní Deli by mohla formulovat vaše dotázky a vaše očekávání a předložit je Evropskému eh, parlamentu a společně můžeme zjistit, jak tyto programy pro mladé se dají a konkrétně využít a jak se to dělá, protože do eh, následujících let budou právě mladí eh, adresáty evropských politik a naší strategie ale konkrétně chci říci, že budeme v kontaktu, budeme vám co nejvíce pomáhat a omlouvám se, musíme už končit. Paní Deli by ještě chtěla něco říci? Jenom krátce, abych to doplnila, paní předsedkyně. Příští rok je rokem práce dobrovolníků a to by mohla být možnost využít jejich zkušenosti a myslím si, že se ještě sejdeme a podíváme se na konkrétní projekty, abychom zjistili, co bychom mohli udělat s těmi prostředky, které máme na mládež k dispozici. Chtěla bych ukončit tuto schůzi. Ještě jednou vám děkuji. Vidíte, že i když je nás tady málo, tak naše srdce je s vámi. Přejeme vám hodně úspěchů a budeme v kontaktu. Děkuji vám.